diskriminace probíhá, v jaké realitě ti lidé žijí. My budeme mít i nadále eh, za úkol s touto situací maximálně bojovat. Děkuji, paní komisařko. Obdrželi jsme jeden návrh usnesení eh, z výboru pro rozvoj a uzavřeme tedy diskuzi eh, s tímto a potvrdíme, že hlasovat se bude dnes ve 12 hodin. Poledne tedy. Kolegové, příští bod, další bod na programu, to je také další interpelace na komisi a týká se to stavu lidských práv a lidských práv v Rusku a to především, co se týče xenofobie a homofobie. Tady s těmi tohledy eh, se inicia, je to iniciativa zelených a GUE liberálů a také socialistických kolegů tohoto parlamentu. Takže zde mám seznam řečníků. Ano, dobře. Za prvé eh, si bere slovo paní Ulrike Lunaček, která pohovoří jakožto autorka a má dvě minuty na svůj vstup. Gracias, presidente. Dear commissioner, ladies and gentlemen. Dá paní komisařko, dámy a pánové, kolegové, Rusko je Nesmírně důležitou zemí ve vnějších vztazích Evropské unie je také členem Rady Evropy, podepsala deklaraci o lidských právech. Takže máme mít společný závazek, který jakožto Evropané, dodržovat standardy lidských práv, ale to, čeho jsme teď eh, svědky, je děsivé zvyšování násilnosti proti některým lidem. Budeme hovořit zejména teď o osobách LGBT. Ti, kteří jsou tedy vnímáni jako um, ehm, LGBT. A uh, již eh, jsme teď byli svědkem zákazu takzvané propagandy směřované na nezletilé. To znamená, že jaká, jakýkoliv veřejný projev o hovořit veřejně o homosexualitě může být podrobeno pokutě až přes 22 tisíc eur. To už vedlo eh, k tomu, že festival Side by Side byl nakonec zrušen, protože v podstatě vůbec nemohl fungovat. A ještě něco dalšího, tedy diskriminace proti organizacím na ochranu lidských práv, takzvaný zákon o zahraničních agentech. To znamená, kdokoliv dostane financování z zahraničí, tak je vnímán jako špion, jako cizí agent. A my bychom tudíž měli skutečně jako špioni, ale sledovat, jak Rusko dodržuje eh, lidská práva. před, nevím, sto lety byli slavní lidé jako pan Čajkovský nebo Petr Veliký, kteří eh, měli homosexuální vztahy, kteří byli eh, sami homosexuály. A co tedy Duma dělá? Jen diskriminuje, jen eh, zintenzivňuje násilí a diskriminaci a zastrašování. Takže Paní komisařko, a také bych měla oslovit radu, kterou tady dnes nemáte. Co děláte v zájmu toho, aby v Rusku byla práva menšin LGBT chráněna? Máme problém s tím, že jsou eh, jiné problémy, že jsou lidé zastrašováni, jsou znásilňováni. A přitom nám tady někdo říká, že tyto lidé nejsou lidé, nebo že se mají léčit a podobně. Přitom máme eh, tedy velký problém s násilím proti eh, těmto lidem. Co děláte proto v našich, mm, v našich eh, vztazích, aby se toto zlepšilo? Děkuji, Ulrike. A dvě minuty má slovo pan Cornelis de Jong, rovněž titulu autora. Děkuji, pane předsedo. Je zřejmé, že z eh, eh, pozice eh, homosexuálů, bisexuálů, transexuálů v Rusku se zlepšuje. Eh, mají před svou budoucnost, eh, ve které eh, budou lidé jiné sexuální orientace ponižováni a byti. Takováhle netolerance a násilí se bohužel vyskytuje ve stále více zemích i v členských zemích EU, ale v takových případech většina vlád v EU přijímá opatření, aby usnadnili obětem hlášení incidentu a aby policie toto řešila přednostně. V Rusku to jde jinak. Tam dokonce eh, se přijímají zákony, které eh, zakazují takzvanou homosexuální propagandu. Nikdo neví, co to přesně je, nicméně eh, extremisté na YouTube jsou velice posíleni. Ruské organizace pro práva homosexuálů někdy žádají nás o obezřetné reakce většina eh, mm, eh, tedy vidíme, eh, co, se, co jsme ještě neviděli v této oblasti v Rusku. Tyto organizace ovšem potřebují naši pomoc. Celá situace není snadná a možná proto celá řada kolegů i já my jsme zatím nedostali odpověď, kterou jsme, na dopis, který jsme zaslali v vedoucímu příslušné eh, komise v Rusku. Hodně se o tom hovoří, ale eh, ty organizace eh, mohou tedy počítat s naší pomocí, ale co když je taková pomoc úplně zakázaná v Rusku? Nemusíme jít dále ve své reakci. Neměli bychom například v Radě Evropy podniknout příslušné kroky a dát Rusko na pranýř? Eh, říkám eh, to eh, paní komisařské Malstremové, co mm, politika přijímání těch obětí, tak aby se vědělo, že tito lidé jsou pro následování. Prostě a krátce, prosím, nemohli bychom udělali, udělat více. Mohla by nám komise přesně říci, co udělá jiného ještě, než že bude hovořit? Děkuji, děkuji pane De Jongu. A měla také jako autorka si vzít slovo paní Kristýna Ojoland, ale já ji zde nevidím. Nevidím ji na svém místě, na jejím místě, ani nevidím zde v sále. A e, tudíž přejdeme hned k panu Michaelovi Cashmanovi, který má dvě a půl minuty. A on si také vezme slovo jakožto autor. Děkuji. Paní komisařko, je to zajímavé. Tento zákon začal platit v roce 2006 ale zodpovědnost za něj má vlastně vláda paní Tečrové, která měla podobný zákon v roce 87, který vstoupil v platnost v roce 88. A abych citoval dalšího bisexuála Shakespearea, říká, zlo, které lidé páchají, nadále žije. A když tudíž teď v roce 2011 stavíme na tomto zákonu z roku 2006 a z toho vznikl tento zákon, potom také vznikl další zákon o zahraničních agendech, agentech. To znamená nejenom, že se znemožňuje činnost skupin LGBT, ale i dalších eh, zastánců lidských práv, které hájí další menšiny a tím eh, se eh, diskriminace a utisk zvyšují. Devět organizací je nyní oficiálně předmětem žalob. E, další organizace jsou vedeny jako zahraniční agenty. 53 organizací dostalo varování, aby neporušovali právo. A to všechno se pojí se zastrašováním e, z ochránců lidských práv jak říkám, zastrašování a také jejich stigmatizace jakožto nepřátelé Ruska a jejich takzvaných tradičních hodnot. Kdykoliv a hájí práva etnických menšin, dalších menšin a LGBT, ale tyto zákony nejsou odrazem eh, skutečných ruských hodnot, nýbrž pouze po Putinovi eh, ocelové pěsti, kterou jsou eh, umlčovány menšiny a jejich ochránci. Rusko musí eh, dodržet své závazky v oblasti lidských práv. A já totiž vyzývám vás i celé kolegium a SVČ, aby učinilo dvě věci. Za prvé, aby nadále monitorovalo vývoj v Rusku, aby používalo pokyny pro LGBT a aby často bez jakýchkoliv ústupků interpelovalo Rusko, včetně summitů, včetně konzultací, možná i v souvislosti se zimními, zimním eh, olympiádou. A pokud je o e, liberalizaci vízového styku, nesmíme jim dávat eh, nějaké dárky na úkor e, diskriminovaných. Takže já čekám vaše odpovědi zejména na tyto specifické otázky. Děkuji, paní komisařko. Nyní je to na vás, abyste zareagovala eh, na tuto interpelaci. Děkuji. Já vím, že eh, toto leží na srdci tomuto parlamentu několikrát v minulém měsíci, jste přišli s touto problematikou a i nás zneklidňuje stav lidských práv v Rusku. Na začátku bych vás chtěla uklidnit, že vaše obavy eh, řešíme odhodlaně a konsistentně. Od samého počátku Unie říká, že Rusko by mělo respektovat své mezinárodní závazky a snažit se o systém, který bude vycházet z principu právního státu, dodržování lidských práv a mm, pravidel demokratické společnosti. Několikrát opakovaně jsme řekli, že tyto závazky musí být v souladu s eh, novými zákony, které nedávno eh, přijeli ohledně, eh, které se týkají nadstí utrhání, které se týká homosexuální propagandy, které se týkají kontrol internetu, eh, kontroly médií a tak dále. Otázka, kterou jste vznesli, tak právě se týká zákonu o zahraničních agentech a zákona o propagaci netradičních sexuálních vztazích s nezletilými osobami. Takže zde bych chtěla zdůraznit, že my v Evropské unii jsme již reagovali. A to takto. Za prvé, my vedeme intenzivní úsilí diplomatické, abychom vyjádřili obavy, eh, které se týkají přijetí a implementace těchto eh, zákonů. Vysoká představitelka veřejně vždycky zmiňuje tyto problematické předpisy. Jasně eh, se k tomu vyjadřuje, je to známá pozice. Systematicky také přicházíme s tímto problémem ve veškerých diskuzích s našimi ruskými protěžky. Jsme přesvědčeni, že zákon zakazující homosexuální propagandu stigmatizuje konkrétní skupinu terorismu a vede k násilí. A tudíž jsme apelovali na eh, Rusko, mm, aby zahájilo konzultace o lidských právech, aby vedlo další politické dialogy. Já jsem v pravidelném kontaktu s eh, ruskými orgány, a to především s ministerstvem vnitra a spravedlnosti. A tuto otázku jsem několikrát vznesla v Moskvě i zde v Bruselu na jednání s nimi a jinde. Rovněž jsme i v Moskvě začali jednat se zástupci prezidentské rady pro otázku lidských práv, protože eh, tyto iniciovali tyto zákony. Tyto otázky jsme vzekli i e, na minulém summitu v Jekaterinburgu. A místo předsedkyně Eštonová také zdůraznila, že Evropské unii leží na srdci, e, že se omezuje prostor pro občanskou společnost, e, což je špatným směrem. Je třeba i zavést lepší formát konzultací o lidských právech. K tomu by mělo, doběhnout, tomu by mělo dojít v Rusku. Příští kolo se plánuje na konec tohoto roku. A za třetí, rovněž jsme byli aktivní na multilaterální scéně. Evropská unie apelovala na Radu pro lidská práva OSN 17. září eh, na 24. zasedání, kdy jsme apelovali na to, aby se intenzivně věnovali situaci v Rusku, že to je naléhavé, aby se věnovali těmto dvou pochybným zákonům, aby apelovala Rada komise na Rusko, aby respektovalo eh, eh, lidská práva, aby i vyzvalo Rusko, aby i e, zavedlo zákony tolerující menšiny v Rusku a to tež jsme i přednesli v rámci OECD a Rady Evropy. Doufáme, že Rusko e, přehodnotí tyto zákony a že zcela splní i doporučení Benátské komise z počátku tohoto roku. Pane předsedo, dámy a pánové, samotná existence toho, že zde existuje celá řada e, nevládních organizací v Rusku, to je fakt, ale některé jsou ohroženy, jako Golos například monitorovací organizace, která monitoruje volby, tak již byla zavřena, nedostávají finance tyto nevládní organizace nebo e, jsou proti ně vedena řízení, e, často jsou e, registrováni jako zahraniční agenti takzvaní a snaží se tedy ruské orgány je umlčet tím, že provádí cenzuru, tím, že je pronásleduje, persekuje a naším cílem tedy je podporovat tyto nevládní organizace, pomáhat jim, aby mohli nadále pracovat ve své legitimní práci. Domníváme se, že my musíme tedy pomáhat i v oblasti ochrany eh, novinářů, práv menšin, což jenom přispěje k, prv, k právnímu státu v Rusku. Budeme nadále podporovat nevládní organizace a především prostřed, prostřednictvím EIDHR v Rusku. Jsme v neustálém kontaktu s nimi v Bruselu, v, eh, v daném regionu i v Moskvě. Zvláštní zástupce pro lidská práva EU pan Stravros Lambredinis také i e, jedná s e, představiteli pro lidská práva a sejde se s Rusy na konci tohoto roku. v minulém měsíci jsme se snažili opět e, jim zdůraznit eh, velice eh, jasně, že tyto nevládní organizace nelze považovat za zahraniční agenty. I o tom jsme hovořili s Rusy na konci září, i, eh, i naši vysocí úředníci to osopakovali na nedávnom schromáždění fóra nevládních organizací s Ruskem, to bylo v pondělí, a i aktivně vedeme dialog, kdy hovoříme o otázkách spravedlnosti justičního systému a tedy boj proti občanské společnosti oblasti, diskriminace menšin a porušování principu právního státu. Samozřejmě to nemůže být bez dopadu na bilaterální vztahy. Rusové musí vědět, že tyto, tento vývoj neposílí naše vztahy. Já myslím, že je v nejlepším eh, zájmu Ruska hm, jít cestou právního státu, aby je, a to znamená plnit eh, své mezinárodní závazky i hodnoty Rady Evropy. Nadále budeme podporovat v tomto Rusku, protože je to náš soused a strategický partner a budeme to dělat v rámci konstruktivního a doufejme i upřímného dialogu. Děkuji, paní komisařko. A nyní má slovo, eh, nyní máme za řečníky za eh, politické skupiny a za skupinu EPP má slovo pan Kristof Lisek. Dvě minuty. Děkuji bardzo, panie przewodniczący, szanowna pani komisarz, koleżanki. Děkuji. Paní komisařko, drodzy kolegové, než se vyjádřím k eh, Rusku, tak se s vámi chci podělit o jednu velmi smutnou zprávu, kterou jsem obdržel dnes ráno. Pan Martens bohužel zesnul před několika minutami, před nedávnem. Chci vyjádřit přínou soustrast jeho rodině. Měli bychom vzdát hold tomuto velkému politikovi a Evropanovi. A nyní k Rusku. Jsem rád, těším se tomu, co tady paní komisařka řekla. Já nemohu než souhlasit eh, s každým vaším slovem. A jsem rád, že komise a vysoká představitelka jsou natolik aktivní, snaží se zvrátit tento podivný zákon, který je naprosto nepřijatelný v 21. století. Myslím si, že bychom měli apelovat i na naše vlastní vlády, aby vynaložili tlak na Rusko. Tento zákon je vyloženě skandální. A tento úkol by neměl být pouze na bedrech komise SVČ. Každý premiér, každý ministr zahraničí ve svých kontaktech s Ruskem musí opakovat, že nelze akceptovat eh, situaci takového podivného zákona jim jsou, posla, pošla, jim jsou pošlapávána lidská práva. Děkuji kolegyně za socialisty. Na minutu a půl má slovo kolega eh, Enrique Prieto, Enrique Guerrero. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat paní komisařce. Já také samozřejmě eh, chci podpořit slova solidarity eh, s rodinou pana Martinse, kterého Eh, který právě zemřel a já bych chtěl vzdát mu hold v tom smyslu, že všichni víme, že tedy on e, sice nebyl eh, z mé politické rodiny, ale jeho politická rodina, stejně jako moje, tak sdílíme společné hodnoty, které jsou spojeny s tématem dnešního dopoledne, to znamená dodržování lidských práv a lidské, mm, lidství lidský úděl, <laughs> lidskost, tu lze porušovat několika způsoby, z několika důvodů nerovnosti, z různých důvodů dodržování základních práv. A jeden z nich tedy, to se právě týká svobodného rozhodnutí sexuální orientace, což má každý člověk. A já si tedy myslím, že teď, když my Rusko žádáme, aby respektovalo princip právního státu, tak přece tím nehájíme pouze eh, poč- eh, práva určitého počtu lidí, ale práva všech, protože tady jde o to, že vlastně spochybňujeme samotné, samotné lidství, když budeme porušovat toto práva. A já tedy Tedy proto vítám činnost eh, komise a pana Lambrenidise. Pane Lambrenidise, my musíme jasně říci Rusku, ano, jste eh, významný soused, to právě jsme slyšeli a veškeré naše vztahy, ale s nimi jsou vztahy globální. A globální to znamená, že to nejsou pouze ekonomické, energetické zájmy, ale jsou to i eh, hodnoty, které my zde v Unii chráníme. Děkuji Enrique a za zelené dvě minuty a půl mm, na svůj vstup má, slo, má, pa, má paní Intvelte. Děkuji. Vidíme tady, že tady není nikdo eh, za radu, jako vždycky, velice vítání. Hodně se to eh, řeklo, eh, co se děje v Rusku a všem velice leží na srdci aktuální vývoj. A podívejte se na ten souběh událostí. To je velice zapeklité. Je tady ten zákon proti homosexuálům a potom je tady zákon, který má zastrašovat a obtěžovat nestátní organizace. A teď pan Putin ještě oznámil v nějaký takový program, monstrózní, eh, který eh, umožňuje monstrózní sledování, eh, hromadné sledování před olympijskými hrami v Soči. Tomu umožní zastrašovat lidi, zavírat je, nasadit jim v roubíky, to eh, a donutit je tak autocenzuře. Eh, měli bychom eh, netrvat na dialogu s panem Putinem. Tohle slovo prostě pro něj nemá příliš velký význam. Nejdříve tedy dovolte, abych řekla něco k Mezinárodnímu olympijskému výboru. Mm, to možná do toho nám nic není, ale mě děsí jejich přístup tím, že zakázali podporu eh, homosexuálům a nestátním organizacím, no, že by to bylo politické. Jak může být eh, politické připomínat panu eh, Putinovi smluvní závazky podle Rady Evropy? Jak může být politické žádat dodržování stávající legislativy o lidských právech? To není politika. A také bych chtěla na adresu lidí v Mezinárodním olympijském výboru, kteří se schovávají za legalistické argumenty, mlčení je také sdělení. Je to sdělení vůči panu Putinovi, čili vyzývám naléhavě Mezinárodní olympijský výbor, aby zrevidoval eh, své stanovisko. My jako Evropská unie eh, budeme přistupovat k e CHR a nemůžeme eh, připustit rozmělnění jejich zásad, protože jeden z jejich členů zcela nedodržuje zásady proto musíme přistoupit nebo zvažovat pozastavení členství Ruska z Rady Evropy. A za druhé bych se rád zeptal eh, komise, co návrhy na liberalizaci víz eh, s Ruskem nemůžeme předstírat, že se nic neděje i nadále. Myslím, kolegové, eh, že mm, poslední věc, kterou ode mě uslyšíte, je následující. Musíme vydat nestátním organizacím a homosexuálům v Rusku jasný signál, možná dokonce ve formě evropské finanční podpory podpory eh, nestátním organizacím pro tyhle lidi. A ne, že se tam bude zakazovat financování nestátních organizací, protože tohle je základní princip Evropské unie. Děkuji Sofie za zelené minutu a půl. Má slovo kolegyně Marie Cornelissen. Děkuji. Děkuji. Rusko je naším velkým sousedem a bych byla nesmírně ráda, kdyby se Rusko přiblížilo Eh, Evropské unii ve všech ohledech. Ovšem kroky Putinova režimu Rusko naopak Evropě vzdalují. Antihomosexuální propaganda je strašným symbolem eh, toho, co se dělá proti komukoliv, kdo se Putinovi nehodí. A pak eh, ten zákon o takzvaných zahraničních agentech je snahou zavřít eh, vlastně veškeré organizace občanské společnosti a to má strašné následky. Mladí homosexuálové jsou ohrožováni, zastrašováni a napadáni a dochází k eh, persekuci a přitom mnoho států přistupuje k Putinově vládě jako k běžné přátelské vládě. Eh, má vlastní vláda, Nizozemsko si připomíná 400 let vazeb s Ruskem, různými slavnostmi, různými dalšími eh, akcemi, i když eh, ta nálada se ochlazuje. Ale je na čase, abychom přestali k ním přistupovat jako k přátelům, protože to nejsou přátelé, nejsou to přátelé občanských eh, práv a ani přátelé ruského lidu, ale pouze přátelé vlastní moci není přípustná žádná liberalizace, ať už vízového styku nebo obchodních eh, styků bez eh, zlepšení lidských práv a práv LGBT v Rusku. Není možné se setkávat s nějakými ruskými protěžky a oslavovat slavnou minulost, aniž bychom zdůraznili mm, svobodu projevu a lidská práva. Rusko musí nést své následky za toto i v Radě Evropy. Nesmíme jen nečinně přelížet tomu, jak se situace zhoršuje a udělejme, co je v našich silách, abychom stáli za ruským lidem, kteří jsou opoštěni vlastní vládou. Děkuji, děkuji paní Cornelisen. Minutu a půl na svůj vstup má slovo pan doktor Tano. Pane eh, předsedající, řada z nás z celého politického spektra a eh, s radostí eh, jsme sledovali, jak spadla železná opona a země kolem Sovětského svazu měli najednou svobodu před deseti lety. Potom Michal Chorochovský se dostal do vězení oběť selektivní spravedlnosti, ale vězení je pořád. A to jenom ukazovalo závažný pokles úrovně vlády vlády zákona a lidských práv v Rusku. Jehož vláda eh, si udělala eh, nepřátele eh, ze všech, kteří chtěli žít míru milovně, aniž by kohokoliv poškozovali. Násilné útoky proti homosexuálům bohužel se neomezují jenom na Rusko, ale retorika, která přichází z Ruska, zdánlivě ospravedlňuje toto násilí, které, jak víme, také narostlo díky legislativě, které, které kterou schválila Duma. Eh, lidská eh, občanská společnost eh, podporuje občanskou, obča, um, tedy lidská práva a ale i jako členové v Rady Evropy nemají dělat peklo homosexuálům za života a také omezovat jejich projevy, projevy jejich identity. Proto Eh, bych se rád také eh, zeptal, co udělala Evropská unie eh, na to, aby poukázala ruským úřadům na tyto základné, základní otázky. A slyším, co tady říkala komisařka Malmstremová. Nikdo tady nepochybuje o těch strategických, komerčních a politických vztazích s Ruskem. Ovšem, pokud se děje křivda jedním z nejzranitelnějších, musíme mluvit. Děkuji, Charlesy minutu. Nyní má slovo paní Cornelia Ernst, která bude hovořit za sjednocenou evropskou levici. Děkuji. Já si ještě vzpomínám na zprávu v televizi o jedné ruské ženě, která stála před olympijským stadionem, měla plakát proti tomu antihomosexuálnímu zákonu. Eh, nadávali eh, mladí muži eh, policie. Mm, mm ji potom odvezla. Byla to katastrofa. A homofobie eh, eh, má v Rusku eh, děsivou tradici. Je to zvrácené, je to katastrofa. Musíme k tomu naléhavě přistupovat. Lidská práva musí platit všude, i v Rusku. Co jinak? Potřebujeme k tomu dialog v se sankcemi se nikam nedostaneme. Potřeb, musíme si jasně eh, promluvit a proto podporuji eh, přístup paní komisařky, která opravdu eh, na tom pracuje a pokouší se otevřít tu diskusi, možná jako jediná. A šte mě rada, která jako vždycky v těchto otázkách zdržuje a vůbec se nesazazuje a, a má se snažit e, bojovat proti homofobii ve vlastních zemích a také nic nedělá. Proto, paní komisařko, prosím pokračujte dále. Je nesmírně důležité e, to pro lidi, kterých se to týká. A, a opět bych ráda někdy e, vycestovala do Ruska a, a to i s klidným svědomím. Možná, že bychom k tomu měli všichni přispět. Děkuji a poslední vstup v tomto kole je pan Stadler, který bude hovořit za nezařazené. Vážený pane předsedo, tento parlament před několika týdny přišel s usnesením odsuzujícím Rusko za porušování lidskoprávního principu nevměšování se do sousedních států. A dnešní debata vlastně je také takovým vněšováním do ruských záležitostí a je celá taková protiruská. Podívejte se na Saudskou Arábii, ta je partnerem západu a tam je na základě e, vahabisticko-džihadistického teroristického režimu, který tam panuje, každý rok popraveno několik homosexuálů. V Rusku e, Podívejte se, eh, co se eh, děje eh, v Turecku a s, Turecku, s Tureckem vedeme přístupová vyjednávání, čili tohle to je naprosto protiruská debata. O, obě, oba ty zákony, o kterých se tady hovořilo, mají tu, ten nejširší, tu nejširší podporu ruských občanů. A pokud chcete dodržovat demokracii, tak musíte eh, také eh, přilížet k a ctít eh, ruskou, ruskou podporu vůči těmto zákonům. Je to vnitřní záležitost Ruska, kterou si Rusko musí upravovat. Já si myslím, že v této debatě jsme jenom podpořili, jak se vněšujeme do ruských záležitostí a potvrdili jsme to, jak je třeba se nevněšovat, jak už jsme to dříve schválili. Rusko patří do naší rodiny Ukrajiny a musíme ji proto cít. Ruští občané nejsou eh, jako my eh, <clears throat> na eh, kolenou a to je třeba zohledňovat. Oni tuhle naši rozpravu budou brát velmi na lehkou váhu. Nikdo, nikoho, na nikoho tady neuděláte dojem ohledně toho, co tady schválíte k tomu. Děkuji. Nyní přejdeme k řečníkům, kteří budou hovořit sami za sebe a za prvé dvě minuty má slovo paní Štrifler. Pane předsedo, paní komisařko, milí kolegové, od přijetí několika zákonů omezujících svobodu eh, eh, projevu, združování, eh, o těch takzvaných zahraničních agendech, o propagandě, o, o tedy xenofobii, homofobii, tak ty akty xenofobie, homofobie se množí od té doby a je to velice zneklidňující zákon, který trestá homosexualitu v podstatě znamená diskriminaci vůči mm, této menšině, která která již tak je mm, v Rusku eh, na tom špatně, má špatnou, ve špatné situaci. Zde my nemůžeme zůstat nečinní. Evropská unie musí jednat a vystupovat ještě více vehementněji a musí i dělat osvětu u ruských orgánů o tom, jaké dramatické důsledky tyto zákony mají a musí jim připomínat, že musí respektovat své mezinárodní závazky. Je zásadní, aby eh, paní Catherine Ashton, vysoká představitelka a Evropská diplomatická služba, aby co nejčastěji mm, bez ustání vedli tento dialog o e, této závažné diskriminaci. Děkuji, Michel, a minutu a půl. Nyní má slovo paní Joana Seničin. Děkuji, pane předsedající. Děkuji vám. Evropská unie si přeje prohloubit bilaterální vztahy s Ruskem, ale máme právo očekávat, že eh, lidská práva a eh, stát práva budou dodržovány. To znamená, nemůžeme přijmout porušování lidských práv tak, jak jsou zakotvena v Evropské listině lidských práv a v Evropské dohodě o civilních a politických právech. Tyto brutální um, homofobní a xenofobní útoky jsou obzvlášť nepřijatelné s tím, že nevládní organizace, které monitorují lidská práva, nemohou dál fungovat. Dochází i k dalším krokům vůči zahraničním, takzvaným zahraničním agentům a LGBT. A Dokonce i v případě vražd nedochází eh, k právnímu vyřešení. My jsme schválili usnesení o um, stavu v Rusku, ale nic se nestalo. Dali jsme Rusku jasně najevo, že pokud se zaváže dodržovat lidská práva, že tím zlepší svoji image a svoji důvěryhodnost. Děkuji. Minutu má nyní pan uh, Phil Benion. No le veo. Nevidím ho. On tady byl ještě před chvílí, ale asi vyšel ven, takže dáme slovo na minutu kolegovi Adamovi Bělanovi. Jedním z příkladů rosyjského autoritarismu. Jeden z příkladů ruského autoritářského státu je zákon o zahraničních agentech. Více než 200 nevládních organizací teď bylo klasifikováno jako zahraniční agenty. A organizace jsou stále více kontrolovány. Pokud dostali nějaké finance ze zahraničí, museli tyto prostředky odevzdat. To se týká zvláště organizací, které monitorují um, právní stát, organizace Golos byla zakázána. Přitom měla monitorovat eh, volby a prohlásila, že volby nebyly, eh, ne, neproběhly řádným způsobem. A kromě toho probíhá také výrazné školení a výcvik armády. Děkuji. Dvě minuty. Nyní má slovo pan Kukan. Thank you, Mr. President. Děkuji. pane předsedo. Eh, Rusko sledujeme z řady důvodů. Olympijské eh, hry v Soči se přibližují rychle a proto je, jsou tady také obavy, že možná nebude eh, dodržena olympijská charta. Je zřejmé, že situace v zemi je vážná. Jsme svědky toho, že eh, Rusko eh, tvrdě zasahuje proti občanské společnosti a šikanuje své eh, sousedy a na to musíme reagovat. Je znepokojivé na té situaci to, že eh, Rusko vytváří eh, domácí i v externí tlak. Rusko tvrdí, eh, tedy tlačí na vnitřní společnost a vytváří tlak a znemožňuje práci nestátním organizacím federální zákon zakazující takzvanou homosexuální propagandu je příkladem diskriminativní legislativní, tedy diskriminativní legislativy, která byla schválena za posledních několik měsíců. A nejenom je to utlačovatelský zákon, ale také dává eh, prostor ke své volnému výkladu zákona. Takový eh, soudní systém se stává potom nástrojem eh, politické moci a vytváří společnost ve které jsou občané e, zranitelní a druhořadí. E, Rusko tlačí na své e, sousedy, ať už se jedná o Arménii, která, se kterou chce vytvořit Arménii, nebo na Ukrajinu nebo například obchodní tlak na Litvu, jak jsme byli svědky to, tento týden. Když se eh, zlepš, zhoršuje situace v Rusku, neměli bychom mlčet a měli bychom vyjádřit eh, své eh, obavy velice jasně a kategoricky. Na minutu má slovo kolega Mitro Repo. Aha. Evropská unie musí vystupovat důsledně ve svých vztazích s Ruskem. Musíme hovořit o lidských právech a vývoji demokracie v rámci jednání o partnerství s Ruskem. Musíme e, vyjadřovat zneklidnění nad vývojem právního státu v Rusku. Nemůžeme akceptovat flagrantní porušování lidské důstojnosti, demokracie a videa, která vidíme na internetu, jsou šokující. Eh, eh, sexuální menšiny jsou předmětem brutálních útoků. Eh, tedy z pohledu právního státu je neudržitelné, aby organizace, které kritizují tato porušování, aby mm, byly v ohrožení, že budou rozpuštěny. Tato diskriminace v podstatě je v rozporu s mezinárodními závazky

Gracias, colegas. Tiene la palabra. Děkuji. Nyní má slovo pan Weidenholzer, minutu a půl. No le veo tampoco en... Toho no, také nevidím zde v sále, takže teď přejdeme k poslednímu řečníkovi, což je místopředseda Vlasák. Vážený pane předsedo, dámy a pánové

kteří se přihlásili do Catch the Eye. Máme zde čtyři, eh, kteří vyjádřili zájem a jako první na minutu má slovo paní Petrovič. Aha, také zde není. Sice, jak si upoutá můj zrak, ale poté hned asi odešla. No tak další, pan Donsky se ten snad, ten je ano, také, tedy ten je zde. Dobře. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Takže vlastně namísto toho, abychom oslavovali eh, tedy tu velkou tradici eh, ochránců lidských práv jako Senasky, Alexieva, Sacharov a další, tak v podstatě Rusko naopak je stigmatizuje a neoslavuje, což je velký velice paradoxní, protože zahraniční agent, no to byl termín, který používal Stalin vůči nepřátelům státu a teď v podstatě se v tom pokračuje. Rusko se snaží stigmatizovat a ponižovat nevládní organizace a příslušníky menšiny LGBT. Takže co se děje v Rusku tedy? Je to země, která samozřejmě by měla oslavovat tu svoji roli eh, v oblasti ochrany lidských práv a naopak zde hm, a my jsme tedy, my zde uh, udělujeme tradičně v parlamentu Sacharovu cenu, kterou jsme po něm pojmenovali. A teď musíme najednou připomínat Rusku, jakou roli má hrát a musíme říct si, dítě to hamba, že stigmatizujete tyto lidi. To je mm, eh, něco, nad čím nemůžeme eh, být sticha. Děkuji. A nyní má slovo pan Paul Murphy. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, nová ruská legislativa, eh, která zakazuje prosazování tzv. netradičních sexuálních vztavů, vydala řadu reakcionářského násilí proti homosexuálům. Není to překvapivé, o to přesně té legislativě šlo. Vydat jasný signál, že stát od, od, od násilí proti homosexuálům, pardon, schvaluje Eh, najednou se na YouTube eh, objevilo spoustu eh, videí o mučení homosexuálů. Moji přátelé a soudruzi v Rusku, například Igor Jašin ze socialistického odporu, byli a jsou zatýkáni za demonstrace a potom je polovojenské síly bojí za to, bíjí za to, že se staví za lidská práva. Tohle je součást obecného útoku na lidská práva. Eh, spolu s eh, takzvaným stoletým pochodem, který eh, probíhá v Moskově. Podívejte se, co, jak dopadly Pussy Riot a jak jsou zatýkáni aktivisté Greenpeace. Jak se často děje, tak homosexuálové jsou jedni z prvních, kdo jsou utlačováni a všichni, kdo se staví za práva i práva pracujících, se musí stavět proti tomuto. Děkuji, Pole. A poslední řečník je pan Bronz. No no? Již jsme slyšeli od paní komisařky, že by v Rusku se měl respektovat právní stát, ale že by lidé neměli být odsuzováni, aniž poruší právo. Ale včera jsme slyšeli od ehm, předsedy výboru pro uh, svobody o těch o tom, že někteří lidé v Řecku mohou být považováni za vinné, ještě než jsou odsouzeni. než ukážeme prst na Rusko, musí poslanci tohoto parlamentu se podívat na vlastní jednání. Říkáme, že Rusko omezuje projev svobody. Pokud ano, tak by to bylo odsouzení hodné, ale mnoho členských států Evropské unie zavírá lidi za vyjadřování názorů, které nejsou vůbec násilné. Komisařka Redingová by chtěla jít ještě dál a kriminalizovat dokonce i myšlenkový zločin. Já myslím, že mnoho lidí tady hovořilo od srdce, ale přesto si myslím, že za touto debatou je agenda, která nesouvisí se, nesouvisí se sexualitou ani s se svobodou projevu, ale spíše s ruskou zahraniční politikou. Výborně. Takže tím jsme skončili Sketch the Eye a uzavřeme rozpravu vystoupením a reakcí paní komisařky, která zareaguje na všechny zde příspěvky, které zazněly. Cecílie. Děkuji. A dovolte mi za komisím vzdát čest panu Martensovi, který byl velkým Evropanem. A samozřejmě, že soucítíme s jeho rodinou a přáteli. Tuto neveselou rozpravu bych začala jednou dobrou zprávou. Rusko pozastavilo stoprocentní kontroly litevských eh, nákladních automobilů, což je díky usilovné práci komise SVČ a eh, solidarity s předsednictvím. Ovšem zákaz na mléčné výrobky nadále trvá. Čili to byly dobré zprávy. Teď špatné zprávy. Skutečně máme mnohé obavy, pokud jde o lidské zprávy. Pokud jde od e, eh, pana Kuzenka, který byl zaslán, poslán e, do psychické léčebny po účasti na demonstracích, tak to je opravdu odkaz na minulost. A pak také paní Kolokoniková z Pussy Riot, která popsala strašné podmínky, kterým je vystavena a tedy tu uh, hladovku, kterou začala. Žádáme tudíž orgány, aby usnadnili, zlepšili její podmínky aby, a umožnili přístup její rodině a právníkům. Za další máme novinky o Greenpeace. Jsme ve stálem kontaktu s Greenpeace i s členskými státy a s různými konzuláty a velvyslanectvími. Zatím všichni se kloní ke konzulátnímu přístupu a odmítají obvinění z piráctví. Doufám, že eh, dosáhneme propuštění jak těch zadržených 30 osob, tak i té lodi. Ještě, pane Kašman, nezodpověděla jsem vaši otázku k vízum. To je něco, čím se zabývám poměrně dost. Pokud jde o proces liberalizace vízového styku, tak jednáme ve čtyřech blocích. Jedním z těchto bloků jsou lidská práva. A to je právě ten blok, kde jsme zatím pokročili nejméně. Čili na to se neustále upozorňuje na všech úrovních, na ministerské úrovni i na úrovni pracovních skupin s ruskými orgány. Omlouvám se, že jsem to předtím neřekla. Hluboce na mě zapůsobil konsenzus v této sněmovně Samozřejmě, že jsme znepokojeni situací v Rusku těma dvěma zákony, ale i dalšími otázkami. A ve svém úvodu jsem vám načrtla eh, všechno, co vysoká představitelka a komise dělají. To znamená, že využíváme všechny nástroje k tomu, abychom odsuzovali eh, tyto zákony, abychom pracovali pro změnu a ráda slyším, že i eh, vy to máte na srdci a jistě se k tomuto tématu vrátíme, protože se krátkodobě asi příliš nezmění. Děkuji, paní komisařko. A e, tím e, vstupem paní Malstremové skončíme rozpravu. Nemáme žádné usnesení v této věci, takže nebudeme hlasovat. Uzavíráme rozpravu a přejdeme k dalšímu bodu našeho e, programu. Jó reggelt kívánok! A következő napirendi pontunk a Macmillan Scott jelentés, a Petíciós Bizottság 1000 takže nyní budeme projednávat zprávu Edvarda McMillana a Scotta, výroční zpráva o činnosti petičního výboru v roce 2012. Eh, pan McMillan Scott tady bohužel dnes nemůže být a eh, proto jej zastoupí